Ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Vítejte na tiskové konferenci po úspěšném hlasování připravujícího konec střídání letního a zimního času. Především eh, vítám všechny členy parlamentu zde v panelu paní Kumpola Natris, SAD, paní Schreier, Pirik za EPP, paní Anna Záborská, paní Hautala, místo předsedkyně parlamentu paní Kilonen, hledáme Angeliku Niebler, která ale asi přijde až za nějakou dobu. Pan Andřej Gřib a paní Majsne. I ti budou moci vystoupit. Máme za sebou velmi dlouhou cestu vedoucí k ukončení střídání letního zimního času. Po letech vyjednávání v únoru 8. února 2018 bylo přijato usnesení, podle kterého Evropský parlament žádal Evropskou komisi, aby řádně vyhodnotila stávající směrnici o letním čase a zhledá-li to potřebným, tak ať předloží návrh pro revizi této směrnice. Evropský parlament citoval vědecké studie, z nichž vyplývaly negativní dopady střídání času na lidské zdraví. Kromě toho se také k tomu vyjadřila řada občanských iniciativ. V létě roku 2018 4,6 miliony Evropanů se účastnili veřejného připomínkového řízení Evropské komise a 84 z nich byli proto, aby se ukončilo střídání letního a zimního času. Řada občanských iniciativ kromě toho také upozornila na mnohé obavy spojené se střídáním letního a zimního času a některé členské státy řekly, že by rády přestaly se zaváděním letního času. Pro tuto chvíli bychom vás rádi informovali o tom, že členské státy mají do 1. dubna 2020 nejpozději oznámit Evropské komisi, zdali se rozhodnou pro zimní čas anebo pro letní čas. Členské státy budou moci střídat letní a zimní čas v roce 2021 za předpokladu ale, že tak učiní v jednu ráno koordinovaného univerzálního času poslední neděli října onoho roku. Ostatní podrobnosti odhlasovaného textu můžeme možná nechat spíše na vaše otázky. Já bych postupně rád dal slovo všem poslancům, které zde máme na pódiu. Ti z vás, kteří sledovali předchozí tiskové konference, jste jistě zaznamenali malou změnu na pódiu. Snažili jsme se ukázat, že zastupujeme zhruba 70 poslanců, kteří stále na počátku tohoto úspěchu v Evropském parlamentu. A je to úspěch, který započal reakcí Evropské komise, že to je maličkost a že komise se takovými maličkostmi zabývat nechce. Ve zprávě o stavu Unie předseda Komise Jean-Claude Juncker řekl, že střídání letního a zimního času ale je přece jenom velká věc, kterou se komise bude muset zabývat. Začnu s paní Záborskou. Máte slovo. Is it uh, Může mluvit slovensky? No, it's not actually. Ne, není to v pořádku. Není to v pořádku, protože slovenština není součástí uh, jazykového režimu. Takže bohužel tlumočení nemůže být ze slovenského jazyka. Slovensko přijala natrvalo čas, který by bol presne uprostred letným a zimným časom. Je škoda, že to nie je možné, ale priznám sa,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 Dvanáctka je čeština, bohužel slovenština není v jazykovém režimu a my nesmíme ze slovenštiny do angličtiny tlumočit. Bohužel není slovenské tlumočení, jenom do češtiny. Bohužel my nemůžeme. Nemůžeme. Nesmíme. Ne, nesmíme, ne že nemůžeme, nesmíme. Tak, francouzsky. Omlouvám se. Včera mi napsal jeden slovenský občan, který navrhl, aby má země, Slovensko, přijala natrvalo čas, který by byl přesně uprostřed mezi letním a zimním časem. Není to možné, protože proto jsou koordinační důvody, ale bylo by to také jedno řešení. Já jsem chtěla zdůraznit, že dnešní rozhodnutí parlamentu potvrdilo, že Evropský parlament, Evropská unie vzala na vědomí výsledek eh, konzultací s občany, s evropskými občany. Jednalo se o konzultace, kterých se účastnilo víceméně 6 milionů, nebo dokonce 9 milionů. Ne, pardon, máš pravdu, 5. V každém případě jich bylo hodně a že tato konzultace donutila komisi, aby se rozhodla a vzala v úvahu argumenty, které předložil Evropský parlament. Jsem také velice ráda, že jsme přijali toto řešení ještě v rámci tohoto volebního období. Naše pracovní skupina na tom během celého funkčního období velmi intenzivně pracovala a já jsem se obávala, že pokud jednu část této práce nedokončíme během tohoto volebního období, tak eh, v podstatě všechno bude muset začít od nuly v tom příštím volebním období. Takže blahopřeji naši, našemu panu předsedovi a děkuji vám všem za skvělou spolupráci. Děkuji. Než dám slovo dalším, tak jsem chtěl omluvit paní Ulkskok, která je zpravodajkou. Bohužel se nemohla zúčastnit této tiskové konference, pochopitelně jsme ji pozvali. Paní Kumpula, prosím, máte slovo. Děkuji. Já jsem chtěla poděkovat dopravnímu výboru a paní zpravodajce, paní poslankyni Ulkskok, která vzala v úvahu všechny různé názory, vyslechla si informace ze všech různých zdrojů. Já pocházím z Finska a u nás tato otázka je opravdu velmi aktuální, protože Finové chtěli skončit střídání letního zimního času a pak zjistili, že to nejde, protože máme jednu směrnici, která koordinuje datum, ke kterému se mění čas. Někteří lidé stále nevědí, že členské státy se mohou rozhodnout, v jaké časové zóně budou. Na mapě třeba vidíme, že Španělsko je ve stejném časovém pásmu jako Německo a Francie, přičemž podle mapy by mělo být eh, s Portugalskem ve stejné časové zóně. Takže nyní máme návrh komise a stanovisko parlamentu. že necháme na členských státech, aby se rozhodli, v jaké časové zóně budou. Jenom jsme ale chtěli, aby to bylo do maximální míry koordinováno. Já sama jsem se snažila prosazovat myšlenku, aby dva sousední státy neměly rozdíl dvou hodin. Někteří, kteří nechtěli skončit se střídáním letního a zimního času, se právě obávali tady tohoto, že v podstatě někdy budou zmatky s tím, kdy se přechází z jednoho času na druhý. Teď ale věřím členským státům a věřím, že i v roce 2020 budou schopni to koordinovat tak, jako jsou to schopni koordinovat nyní a že nebudou žádná divná řešení. Byla jsem stínovou zpravodajkou ve výboru pro energetiku a právě energetika byla jedním z důvodů, proč úplně původně se začal střídat letní a zimní čas. Nedávné statistiky a informace ukazují, že ten rozdíl je opravdu minimální a že v podstatě digitalizací a novými moderními metodami jsme schopni ušetřit energie daleko více než přechodem z letního na zimní čas a naopak. Já děkuji vám. Bohužel musíme být struční se svými sděleními, protože náš čas je omezený. Paní Kilonen? Slyšíte mě všichni? Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem milým kolegům. Vážení hosté, jedná se o významný den, zejména pro občany v našich členských státech, kteří se velice aktivně zasazovali za zrušení těchto sezónních změn času. Mnozí kolegové a mnozí představitelé členských států někdy namítali, že je to taková drobnost a že bychom se přece měli zabývat něčím zásadnějším. Já si však myslím, že ono to je to opravdu důležitá věc, protože toto občany zajímá. Je to taková specifická věc, která je snadno pochopitelná a pokud se sjednotíme, tak se s tím dá něco dělat. Já jsem tedy spokojená, že jsem mohla přiložit ruku k dílu a myslím si, že i mnozí občané jsou nyní spokojení, protože je to něco, na čem mnohým záleží. Uvidíme, jak to bude. Nyní musíme vyčkat koordinovaných řešení, jak na to. Já rozhodně bych nerada viděla, aby celá Unie upadla do jakéhosi chaosu. Ale jsem přesvědčena, že budeme schopni táhnout za jeden provaz, my to budeme bedlivě sledovat a podíváme se, jak to bude vypadat v roce 2021, kdy už se s těmi sezónními změnami opravdu skoncuje. A nyní pan Gřib. Děkuji, pane předsedo. Dány a pánové, budu pokračovat polsky. Potřebujete-li tedy sluchátka, tak si je nasaďte. Já bych chtěl nejdříve srdečně poděkovat všem kolegyním a kolegům z mé pracovní skupiny za to, jak se nám podařil ten finish. Ta spolupráce v rámci pracovní skupiny byla opravdu tak plodná, že nyní už konkrétní změna nastane. Máme 410 poslanců, kteří hlasovali pro zrušení staré směrnice a pro nastavení jediného času, i když ono to nastane až na jaře roku 2021. Jedná se o významnou událost. Co nás motivovalo? Především naši voliči, občané v členských státech. Zde kolegyně z Finska se zmínili o tom, jak společensky důležitá ta iniciativa byla a jakou měla velkou podporu. Dokonce i v mé zemi už jsme začali s legislativním postupem v polském sněmu. A moje vlastní strana sama byla iniciátorkou eh, této eh, změny. A jakmile jsme zjistili, že se nejdříve musí změnit směrnice, tak jsme to museli pozastavit. Zároveň bych rád zdůraznil obrovskou účast občanů členských států v těch společenských konzultacích, které se k této otázce, zda zrušit sezónní změny času či ne, konali. To je důležitý prvek a zároveň jsme měli i kontakt s mnohými mimovládními organizacemi, které tady některé i jsou. Ty rovněž podporovali zrušení těch změn, protože upozorňovali například na zdravotní dopady, na osudy dětí, které se často těžko adaptují na každou změnu. Trvá to u nich déle. To není nezanedbatelná záležitost a zároveň směrnice eh, bere v potaz vše, eh, co má co dočinění například s dopravou, s koordinací mezi členskými státy a tak dále. A nakonec bych rád poděkoval ještě našemu předsedovi a ještě se zmíním o Herbertu Royalovi. Já jsem s ním tehdy startoval v té pracovní skupině a Nyní už ho máme ve vládě spolkové země Vestfálsko, ale zaslouží si, že si tady na něj vzpomeneme. Mm, děkuji, říká pan předseda. Nemám žádné kladívko, nemám tedy nástroj, abych to tady trochu ukočíroval, aby ta minuta byla respektována, kterou každý z vás zná. Paní Schreier Pírik. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem rozhodně velice ráda, že se mi podařilo stát se součástí té pracovní skupiny. Díky tomu se nám podařilo skoncovat s tím neustálým měněním hodin. Je to historický okamžik. Nenaslouchali jsme velkým nadnárodním firmám. Tady jsme se obrátili ke starším občanům, k matkám malých dětí, k těm, u nichž to povoduje, to mm, e, působí změny biorytmu. A dokonce i loni jsme měli zvláštní sezení k tomuto seminář, ale ještě jsme nedospěli ke konci naší cesty. Nyní vše bude v rukou členských států které se musí nějak skoordinovat. Doufejme, že to nebude nějaká mozaika nejrůznějších časů. Doufejme, že se to nakonec mm, dohodne tak, že budeme mít ať už jeden nebo dva časy a za dva roky, když už tedy bude u kormidla nový parlament, tak to bude fungovat. Máme tady mnoho žen a doufám, že právě ženám se to zalíbí. Jsem ráda, že se tato hloupůzka konečně vyřešila paní Hautala jako další. Děkuji, Pavle. Není pochyb, že opravdu jste se tím zabýval sám mnohá dlouhá léta a je po právu, že tomu předsedáte. Já jsem v finské vládě mm, za opozici a je vzácná věc, že se tady o Finsku zmiňují pozitivně o mé opozici, protože oni právě upozornili na to, protože oni právě mm, to zdůraznili, jak je ta záležitost důležitá. A je to tak. Mm, všichni se pak semkli a řekli, poslouchejte, naslouchejte parlamentu. Komise na to šla v podstatě velice chytře. Předložila legislativní návrh a poté, co se parlament na to podíval, a řekl, dobrá, nyní předáváme celou záležitost radě, eh, tak nyní už jménem občanů se rada musí skoordinovat. Organika Nibler. Děkuji, Pavle, kolegyně, kolegové. Já jednoduše mám radost za to, jak to hlasování dopadlo. Velkou většinou jsme se zbavili sezónních změn času. Parlament opravdu mnoha dlouhá léta bojoval. Už na začátku legislativního období, jak už jsme se zmínili, vznikla ta pracovní skupina i já z celého srdce, Pavle, srdečně děkuji. A opravdu jsme nepovolili, neutuchali. Měli jsme mnoha slyšení a neustále jsme při každé příležitosti, komise na to upozorňovali, využívali jsme všechno, co jsme měli k dispozici, no a komise opravdu se toho díla zhostila vhodně a nyní Máme tady hmatatelný důkaz, že bereme vážně jakékoliv starosti, obavy či to, kde občany tlačí bota a většina se opravdu vyjádřila pro odstranění změn času. Já mám rado, že to takto tedy dopadlo a rovněž i poté, jak eh, se rozhodly skandinávské země, doufám, že se i ostatní země začnou zabývat otázkou koordinace, protože chaos si rozhodně nepřejeme. Ten vidíme, jak vypadá na britských ostrovech. Tady doufám, že my budeme rozumní. Máme čas, eh, protože končit se bude až eh, v roce 2021 a tam už by to mělo být v pořádku. Já rovněž děkuji a jako poslední se vyjádří paní Meissner. Děkuji. No, tak já budu rovnou pokračovat německy. Já jsem už přes 10 let členkou výboru pro dopravu a už těch 10 let se snažím o odstranění časových změn. Konečně se to povedlo. E, důvody byly v podstatě dva. Úspory energie. No a to bylo ráno a večer, ale nyní se pracuje déle, takže je to hra o nulu. A nyní se právě odehrává více nehod ráno, protože je to cestou do školy, jsou to školáci, kterým chybí um, to, aby se ráno soustředili. E, v Číně například už se dávno zbavili těch změn času. Proč bychom neměli být stejně chytří jako Číňani? A um, navíc e, tady někdo dostal Nobelovu cenu za to, že vynalezl um, to, že Eh, či přišel na ty biorytmy, tak proč se tím neřídit? A když někdo hovoří o té mozaice, tak tam přece eh, členské státy by musely mít různé kompetence si zavádět různé časy. A takhle se ti museli řídit. A ve Švýcarsku 90%, eh, když bylo referendum, si nepřálo změny času, ale Švýcaři se museli přizpůsobit těm zemím okolo nich, protože by to z hospodářského pohledu nedávalo smysl, kdyby oni se tomu nepřizpůsobili. Nyní už je to na radě. Nyní se rada musí zachovat rozumně a vše to uvést do praxe tak, aby to ladilo. Děkuji. Eh, Děkuji, teď mám ještě pár minut na pár otázek pokud nějaké máte. If, if there are no questions... Tak, pokud nemáte žádné otázky, všechno je zjevně jasné, anebo přece jenom. Prosím, zachránila jste to. Jenom jednu maličkost, možná jsem špatně pochopila. Na začátku jste říkali, že členské státy budou muset nejpozději 1. dubna 2019 Evropské komise ohlásit. Nebylo to roku 1919, eh, teda 2019, ne 2020. A teď, co se týče role komise, bude to potřeba nejprve harmonizovat na úrovni rady. Bude tam sehrávat nějakou roli komise? Bude nějak ověřovat nějaká řešení nebo ověřovat, jestli ta řešení jsou proveditelná, nebo jak to bude? Yes, uh, yes, uh, obviously the commission will be involved, but... Ano, komise do toho bude zapojená, ale není to prostřednictvím harmonizace. Pouze to bude kontrolní mechanismus, v rámci kterého jednotlivá rozhodnutí členských států budou muset být smysluplná a nebudou ohrožovat řádné fungování vnitřního trhu. Merci. Děkuji, nemáte za co. Pokud nemáte žádné další otázky, tak by vám všem poděkoval. Děkuji všem kolegům a kolegyním na pódiu. Děkuji celé pracovní skupině 70 poslanců a děkuji také našim asistentům, kteří nám pomohli na této dlouhé cestě vedoucí k tomuto hlasování. Děkuji vám za vaši přítomnost.